um, úřady s eh, paní, zvolili paní Liber Wiering, která bude, uh, nastoupí na místo pana Bakera která um, bude se účastnit zasedání Evropského parlamentu a zastávat plná práva. Pan Markus Prec je od 1. května 2016 členem frakce ENF. Z, um, dostal jsem žádosti z frakce A.